Wir nehmen unsere Beratungen wieder auf und ich möchte Ihnen zur Kenntnis geben, dass Kolegové, budeme pokračovat v práci. Prosím, posaďte se. Chtěla bych říci, že výsledek tajného hlasování byl 16 pro, 2 proti a 2 se zdrželi. Můžeme tedy přejít k dalšímu bodu na pořadu jednání. Vítám eh, paní Ivanovovou z Evropského účetního dvora, která představí zvláštní zprávu EUD číslo 5 lomeno 2017. Prosím, posaďte se. Musíme pokračovat. Pokud eh, máte něco nalévého, tak odejděte ze sálu. Takže zpráva EUD 5 2017 o zaměstnanosti mladých lidí přinesla politika Unie změnu Posouzení záruky pro mladé lidi a iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí. Paní Ivanovová, vítám vás. Eh, jsme rádi, že eh, se posílí zastoupení žen v Evropském účetním dvoře díky nové nominaci. Máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Ano, jsem vždy velice potěšená, když mohu přijít na Evropský účetní dvůr. Chtěla bych zvláště poděkovat vám a všem členům za flexibilitu, pokud jde o prezentaci této zprávy eh, vlastně pár dní po oficiálním zveřejnění. To bylo minulý týden 4. dubna. Chtěla bych také poblahopřát zpravodaji panu Vonovi za eh, velice eh, podrobnému a zajímavému pracovnímu dokumentu, který připravil i vzhledem k tomu, že ve zprávě je mnoho eh, údajů, složitých údajů, tak eh, ten pracovní dokument je opravdu velmi kvalitní. Zaměstnanost mladých lidí je nadále jednou z největších výzev v Evropské unii. Situace se od roku 2013 zlepšila. Více než 4,2 miliony lidí do 25 let jsou stále v EU bez práce. No, byly v polovině roku 2016 a průměrná nezaměstnanost mladých je 18,8 Vedle finančních důsledků a pro mladé lidi kvůli dlouhodobé nezaměstnanosti to má také negativní dopad na budoucí zaměstnatelnost, riziko chudoby, sociálního vyloučení a nižšího hospodářského růstu a produktivity. Naším východiskem při zkoumání pokroku v řadě těchto zpráv o zaměstnanosti mladých eh, byly ukazatele na základě údajů od členských států, pokud jde o počet eh, mladých lidí, kteří nejsou ani na trhu práce, ani ve vzdělání, jejich identifikace a registrace, úroveň nabídek eh, a následná udržitelnost těchto nabídek. Kromě toho jsme také ověřovali, zda členské státy řeší související faktory, které mají negativní dopad na vliv provádění záruky pro mladé lidi a potom jsme také zkoumali příspěvek iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých k dosažení cílů záruky. Za tímto účelem jsme navštívili sedm členských států Irsko, Španělsko, Francii, Chorvatsko, Itálii, Portugalsko a Slovensko. Tyto země byly zvoleny na základě různých kritérií jako jejich míra nezaměstnanosti mladých, mm, podíl těch mladých lidí, kteří nejsou ani ve vzdělání, ani v práci a podobně. Jaké, je, jaké jsou celkové závěry? Těch sedm členských států, které jsme navštívili, určitě zaznamenali pokrok v provádění záruky, dosáhlo se nějakých výsledků, ale žádný z členských států nezajistil, aby všechny, všichni tyto mladí lidé bez práce a bez, děla, bez účasti ve vzdělání, takzvaně nic, měli vlastně nějak trvalé eh, novou práci a výsledky záruky byly velice omezené. Máme mnoho kvantitativních údajů pro různé fáze záruky, eh, pokud jde o identifikaci, registraci, poskytování nabídky a udržitelnosti výsledků. Dovolte, abych se soustředila na několik klíčových zjištění. Ne všichni eh, ti mladí nic byli za, cíleni už od samého počátku. Snižování počtu mladých eh, lidí kteří patří do té kategorie nic, souvisí i se snížením eh, počtu mladých lidí obecně. A na konci roku 2015 tedy se nezaznamenal výrazný výsledek. Došlo k nárůstu eh, u pozitivních výstupů, ale nedostatek nabídek. 70 těch, kteří získali nabídku v roce 2014. Získali tu nabídku ve čtyřech měsících, ale udržitelná integrace mladých lidí na trh práce je stále velkou výzvou. Pro těch sedm členských států, které jsme navštívili, pouze 48 mladých lidí, kteří dokončili tu záruku pro mladé, byly stále eh, zaměstnáno nebo byli v nějakém učňovském programu po šesti měsících. Také jsme analyzovali faktory, které vedou eh, k těmto účelu, eh, výsledkům. Hlavním důvodem byla například nedostatečná strategie s jasnými milníky pro všechny mladé lidi v zemi. Některé členské eh, státy se zaměřovaly jenom na určité skupiny, takže třeba 30% bylo eh, vyloučeno. Eh, dále nebylo žádné hodnocení eh, financování ze strany členských států, přístup členských států se také lišil, pokud jde o integraci potřeb a podobně, což není eh, vlastně jenom problém potom z hlediska kvality údajů, protože to potom eh, vlastně ohrožuje i výsledky celé té záruky pro mladé lidi. A v neposlední řadě další důležitý aspekt, který je eh, pokrytý, to je příspěvek té iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí k celkovým cílům záruky. My jsme shledali nedostatky, pokud jde o koncepci eh, programu. Bylo tam riziko, že financování z ESF jenom vlastně nahradí eh, národní financování, dále problémy s kvalitou údajů, eh, vodítka komise v souvislosti se sběrem údajů. Také jsme zjistili, že v předběžném financování operačních programů nebylo plně využíváno a v neposlední řadě e, zprávy e, a výsledky tedy nebyly e, v souladu s očekáváními u těch opatřeních ESF. Byly také, na vzorku se provodili, projevily problémy s prováděním, to znamená lidé, kteří nejvíce těžili z toho financování, byli ti, kteří byli vlastně nejsnáze dosažitelní, spíš než ti, kteří by je potřebovali nejvíce. A celkový závěr je takový, že e, výchozí očekávání tedy e, nebyla splněna. Došlo k určitým výsledkům a zlepšením ve všech členských státech, například se vytvořily systémy monitorování, e, definovala se kvalitní nabídka, posuzovaly se schopnosti a dovednosti, a v této souvislosti bych chtěla zmínit, že máme mnoho doporučení, konkrétně sedm pro členské státy i pro Evropskou komisi. Asi ta nejdůležitější, která bych tady chtěla zdůraznit, jsou řízení očekávání tím, že se tedy nastaví realistické a dosažitelné cíle, zřízení kompletního přehledu o nákladech na záruku pro mladé, a eh, aby se tedy vytvořily režimy eh, podle dostupného financování. Toto je tedy eh, to gro zprávy. Asi víte, že 10. května pořádáme konference na vysoké úrovni právě k tomuto tématu, takže diskuse bude pokračovat a jsem připravena vyslechnout si vaše komentáře, dotazy. Děkuji vám za pozornost. Thank you for your presentation. You would have... Děkuji za prezentaci. Asi jste zaznamenala, že paní předsedkyně Gressle na pár minut opustila sál, takže já budu předsedat a také prezentovat svůj pracovní dokument. Jenom nebudu dělat kávu, to je to jediné, co v tomto okamžiku dělat nebudu. Takže ten můj pracovní dokument. Já bych úvodem chtěl poděkovat za vaši zprávu. Děkuji také za pořádání té konference 10. května a doufám, že se budu moci zúčastnit. Už jenom fakt, že pořádáte tu konferenci, ukazuje eh, tu angažovanost a ukazuje to, eh, že vlastně nezaměstnanost mladých je důležitým tématem. Eh, nejprve několik obecných komentářů takové to, vy jste byla o svém východisku, moje východisko jako vždy bylo takové, že plně podporuji s ten, tu záruku pro mladé, Eh, a tu iniciativu na podporu zaměstnanosti, protože nezaměstnanost mladých je opravdu skandální věc. Když se podíváte na čísla v některých členských státech, je to opravdu uh, úplně hrozné, uh, že to je stále ta průměrná nezaměstnanost mladých přesahuje 18% a v členských státech některých je to ještě vyšší. Bylo to i takové politické rozhodnutí vytvořit uh, Eh, záruku a iniciativu a bylo to zavedeno hodně rychle a některé členské státy ještě na to neměly připravenou infrastrukturu. Ale eh, ten začátek byl tedy pomalý, ale myslím, že už to teď trochu zlepšilo. Je třeba uznat i důvody toho pomalého spuštění a třeba údaje, která se, použi- se používají eh, v této zprávě, jsou z let 2014-15, což je vlastně eh, samotný počátek té záruky a iniciativy. Také bych chtěl říci, že ta záruka pro mladé pomohla milionům mladých lidí v Evropské unii na to bychom neměli zapomínat a měli bychom to říkat. Bylo to užitečné, protože to poskytlo pomoc mladým lidem. Když se tedy díváme na příležitosti pro mladé, tak tyto příležitosti musí být kvalitní. Nemůžeme mladým lidem dát prostě jakoukoliv práci, jenom abychom je vyřadili z eh, registru nezaměstnaných. My musíme poskytnout kvalitní práci, kvalitní Eh, třeba režim odborné přípravy, aby to pro ně mělo nějaký smysl a aby to mohli využít i do budoucna. Takže kolegové eh, viděli asi zprávu eh, dvora, doporučení, také reakci komise a komise není úplně spokojená Eh, se všemi doporučeními eh, hodně věcí přijímají, ale některé věci asi komise spochybní, asi nám to komise řekne později sama. Pokud jde o má vlastní doporučení, eh, najdete je v textu, takže je nemusím tady podrobně probírat, ale chtěl bych říct, že nezaměstnanost mladých klesá, stále je to velký problém, ale klesá a měli bychom eh, stále mít eh, tuto prioritu i do budoucna, prioritně se zabývat nezaměstnaností mladých, hledat nějaké cesty, jak to financovat, ať už prostřednictvím iniciativy, nebo prostřednictvím různých aktivit eh, samotných členských států, aby se státy nespoléhaly jenom na financování z EU. Také chci říct, že stále ještě jsou tady určité otázky, které je třeba dořešit ve své zprávě eh, a ve svém vystoupení zmiňujete, že ty členské státy eh, vlastně nebyly eh, schopny vlastně poskytnout počet lidí, kteří získali do čtyř měsíců od vstupy do té záruky, eh, kteří získali tedy nějakou skutečnou práci a to je eh, zklamáním, mělo by se to vylepšit do budoucna. Já už jsem říkal v úvodu, že je třeba zajistit, aby ta nabídka byla skutečně kvalitní, aby to nebyla nabídka jen tak samoučelná, eh, ve zprávě se zmiňuje vlastně problém s tím, že dovednosti neodpovídají potřebám trhu práce je třeba sledovat informace z trhu práce, aby ta odborná příprava byla smysluplná a aby mladým lidem opravdu pomohla najít práci. V mnoha zemích i u nás doma vidíme, že prostě lidé mají nějaké školení, a, a, ale stejně zůstanou vlastně v tom registru nezaměstnaných, protože e, to, co, to vzdělání, které dostali, jim nějak, nějak nepomůže najít práci. Na to by bylo i mé doporučení. A ještě, paní předsedkyně, dovolte pár otázek na eh, eh, komisi. První otázka na komisi. Do jaké míry si myslíte, že záruka pro mladé eh, byla vlastně poškozena nedostatkem prostředků? Bylo alokováno 4 miliardy. Myslíte si, že to je dost, nebo že by se mělo poskytnout více financí ve prospěch mladých lidí? Pak tady je otázka, aby nám komise řekla, podle ní, k jakým zlepšením došlo eh, od eh, zveřejnění zprávy účetního dvora. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Jako první se přihlásil kolega Vali. Eh, děkuji, paní předsedkyně. A děkuji paní Ivanovové za velice zajímavou prezentaci a děkuji také za všechnu práci, kterou jste odvedla na, této, na tomto tématu záruky pro mladé. Viděli jsme v Itálii výsledky. Vzhledem k tomu, že náš výbor jel eh, na Sicílii a do Kalábrie. Mohli jsme konstatovat, jak vypadá provádění této záruky v mé zemi. Četl jsem doporučení od dvora a mohu říci, že ta analýza je velmi slibná. Soustředujeme se především na odborné, eh, odborné aspekty, to je samozřejmé, zejména otázka eh, charakteristiky těch neaktivních osob, eh, pro které především je tato iniciativa určena. Program pro mladé není úplný neúspěch. Je to v některých zemích neúspěch, protože tam došlo k problémům s prováděním. Je to případ i Itálie, to znamená, že politici nebyli schopni vytvořit infrastrukturu, která by umožnila využívat těchto evropských finančních prostředků. Myslím, že je třeba tomu věnovat větší péči, aby se ta infrastruktura vytvořila což by následně umožnilo dobré provádění celého systému. Nesmíme zapomínat, že jde o velice důležitý program a je třeba, aby občané se přesvědčili, že to funguje dobře. A my jsme právě v Itálii konstatovali, že tam jsou problémy například s informačními systémy. Někteří mladí, kteří se zúčastnili programu, Eh, dostali eh, peníze až o několik měsíců později, až po té, co celé to období eh, vzdělávání skončilo. Byly tedy problémy se spožděním u takových vzdělávacích stáží. Je to způsobeno hospodářskou situací, otázkou uplatňování zprávy a řízení. Nástroj pro mladé zde není proto, aby vytvářel zázraky. Je třeba zlepšit eh, systémy IT a je třeba, aby členské státy jednaly, aby podpořili mladé nezaměstnané, aby se zapojili do programu a aby pak našli pracovní místo. Je Ovšem také třeba, aby podniky byly v lepší situaci, aby nabídnuté pracovní místo bylo trvalé, jinak je to neúspěch. A tady je také na nás, abychom se o to postarali, abychom vytvořili náležité nástroje, ale také přijali statečná rozhodnutí. Potřebujeme i podporu od veřejnosti. Samozřejmě je třeba, aby zde byla kontrola, protože jde o využití veřejných prostředků. To je důležité. Chceme-li, aby vše bylo udržitelné. Potřebujeme tedy systém IT, který dobře funguje, celý systém podpory pro mladé, který dobře funguje, ale když to pak nevede k trvalým pracovním místům, zejména v těch nejpostiženějších zónách, tak je to problém. Když nevznikají skutečná pracovní místa. Takže bylo by třeba překonat problémy a překážky pro investice. Když to neuděláme, bude to těžké. To je tedy doporučení, které bych eh, formuloval já. A alespoň z politického hlediska. Pokud je odborné záležitosti, máme tady před očima eh, tato doporučení. Já jsem velmi rád, že to tady je a je třeba se postarat, aby takové doporučení pak vedlo k něčemu konkrétnímu v členských zemích, eh, aby systém byl udržitelný, No, tady musíme vůči radě vést eh, dynamičtější eh, akce, a bychom brali v úvahu situaci v terénu a eh, ty podniky, které přijmou mladé na období vyškolení, jestliže neuděláme nic pro to, abychom těmto podnikům pomohli, pak bude taková situace, že prostě ti mladí tam budou nějakou dobu se vzdělávat a pak už to nebude mít žádné další pokračování musíme vytvořit podmínky, ve kterých lidé najdou trvalé pracovní místo. A teď prosím na pana Vogena. Myslíte si, že je třeba zvýšit eh, celou tu obálku v době, kdy země respektují doporučení účetního dvora, to znamená, eh, uspůsobují či restrukturalizují své administrativní struktury? Je možné si představit eh, takové zvýšení? Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Paní Ivanová, vážený pane zpravodaji, Především děkuji paní Ivanovové a jejímu týmu za dobře připravenou zprávu. A musím říci, že děkuji za veškerou pozornost, kterou věnujete eh, tomuto tématu zaměstnání pro mladé. Děláte velmi dobrou práci, bylo skvělé, že jsme vás tady měli, abychom mohli vidět věci v realitě, abychom viděli, co se přesně děje eh, v terénu. Za to děkuji. Je tady konstatování, které eh, nám přináší stále větší a větší Eh, problém. V České republice samozřejmě eh, máme teď eh, nejlepší čísla pro zaměstnanost, dokonce lepší než v Německu. Takže nemluvím za svou zemi, ale mluvím za jiné země pro, možná si to Marko vzpomíná, pro mě bylo velice těžké, když jsem viděla před dvěma měsíci, že mladý člověk 22-23 let se v Itálii, v Itálii spáchal sebevraždu a napsal otevřený dopis Eh, rodiče zveřejnili ten dopis a bylo to přímé obvinění systému, politiky, bylo to vlastně obvinění nás všech do jisté míry. To byl velice silný zážitek. A ty země, kde je nezaměstnanost mladých tak strašně vysoká, tam je třeba přemýšlet o budoucnosti opravdu přemýšlet, zda eh, a jak tento nástroj používáme, zda je ten nástroj užitečný a zda to mění situaci mladých do budoucna. Protože to není jenom otázka negativních dopadů budoucího zaměstnání, je to také otázka negativních dopadů na růst. Podle mého názoru je to veliké riziko pro úlohu mladých lidí ve společnosti a pro úlohu mladých lidí v Evropě obecně. Já tedy myslím, že to je opravdu velice závažné. A teď se vracím ke zprávě. Děkuji za vynikající zprávu i za závěry, které se opírají o všechny informace a údaje, které byly naschromážděny a také doporučení. Ano, naprosto sdílím váš názor. Jsou to správná eh, odborná doporučení a také otázka politických doporučení. Eh, musíme nejen najít chyby, které je třeba napravit, ale také se poučit do budoucna, aby se stejné chyby neopakovaly dvakrát, nebo dokonce víc než dvakrát, jak někdy vidíme. Opravdu musíme se poučit. A tady se e, ukazuje otázka sdílení osvědčených postupů, která je e, zásadně důležitá. A vlastně tady především musíme v Evropském parlamentu hovořit o osvědčených e, postupech. O tom hovoříme často a prakticky v každé zprávě je zmiňujeme, ale pak je následně nepoužíváme. E, vidíme, že v nějaké zemi něco funguje dobře, a proč se to tady nepoužije v jiných zemích či v jiných regionech? Takže děkuji za sdílení e, osvědčených postupů, to je zásadně důležité. A také otázka reálných realistických dosažitelných cílů. Já jsem slyšela jednu velkou otázku a vy to víte z mého hlediska, jakožto liberálky. Asi nebudu mít stejné názory jako někteří kolegové z SAD. A tady možná to je jediná věc, kde nebudu souhlasit, eh, když se hovoří o good quality offer, eh, to je přece otázka osobního ohodnocení. Eh, dobrá, kvalitní nabídka, to je prostě něco jiného pro mě, je to něco jiného pro někoho v jiné zemi, v jiném regionu, v jiných podmínkách, eh, s jiným vzděláním. Takže já mám velký problém s tím výrazem good quality offer, protože podle mého názoru to není eh, měřitelné. A z hlediska rozpočtové kontroly nevíme, jak to měřit. Tak to možná je otázka na komisi. Co můžeme udělat s tím, aby to bylo měřitelné? Jak, jak měřit kvalitu nabídky? Jaké kroky můžeme udělat, abychom dosáhli měřitelných cílů? A poslední no, otázka. Děkuji, že Darek zmínil problém toho, že eh, vyškolení, vzdělání neodpovídá potřebám pracovního trhu. Eh, to budeme asi diskutovat eh, podrobně na konferenci 10. května. A myslím, že to, že si neodpovídá vzdělání s potřebami zaměstnání, to je věc, kterou bychom měli opravdu velmi rychle studovat, protože když eh, uděláme nějakou změnu ve školství, tak uvidíme výsledek až za deset let, neuvidíme to zítra. Tak o tom je opravdu třeba co nejrychleji hovořit a čekat výsledky za pár let. Děkuji za podrobné statistiky, čísla, všechny grafy. Já bych vás chtěla podpořit, abyste ještě dále na tomto tématu pracovala a také bych chtěla aby, se, aby komise pomohla členským státům i regionům, které eh, realizují programy zaměstnané, zaměstnání pro mladé, protože tady je právě také otázka té místní úrovně. To je doporučení, které bych rozhodně do zprávy zařadila. Takže děkuji. Děkuji i Darekovi jako zpravodaji. Frau Kollegin Ayala Sender. Paní Ayala Sender. Gracias. Děkuji, paní předsedkyně. Tak nejdříve chci poděkovat eh, kolegovi Vogamovi za jeho eh, přístup k tématu, který je velmi eh, k tématu, který je velmi citlivé pro náš parlament, tedy otázka záruky pro mladé, ve které se snažíme bojovat proti tak strašně vysokému, vysoké míře nezaměstnanosti mladých, když vidíme mm, zejména nezaměstnanost mladších 30 eh, let. Tady vidíme, že jsou rozdíly, opravdu veliké rozdíly mezi zbytkem ehm, nezaměstnaných, když samozřejmě jsou rozdíly v míře nezaměstnanosti mezi různými zeměmi, třeba mezi Německem a jinými ale je tady především ta otázka nezaměstnanosti mladých a k tomu se přidávají další problémy, jako třeba nedokončení školní docházky a podobně. Chtěla bych podpořit návrhy a také vizi pana Vogama, také eh, v tom, eh, co bych řekla, relevantnost eh, jak jsme o tom ostatně hovořili i v diskusi s kandidátkou, maďarskou kandidátkou do účetního dvora. Zajímavé téma to je, ale otázka posouzení pak ukazuje, že ne vždy eh, se zobrazí skutečná situace a mm, realizace programů. Na druhé straně také je důležité, a myslím, že účetní dvůr by to také se tomu měl věnovat. Je tady prostě tak závažný jev, eh, což je eh, nezaměstnanost mladých, eh, mladších než 30 let, tak tady je třeba si stanovit otázku, zda máme dostatečné prostředky na tento program, ale i na další programy, například program Marco Polo a prostě není tady dostatek finančních prostředků, aby bylo možné eh, v duchu realismu k tomu přistupovat. Ale myslím, že k tomu je ještě další problém, který se přidává. Eh, to je třeba zaměřit se na trošku hlubší úvahu na téma mladých. Na evropské úrovni by se měly aplikovat um, ty osvědčené, úspěšné postupy z, jedných, z jedných zemí v těch ostatních. Když existuje něco úspěšného, například v Německu, uh, v, při uplatnění záruky pro mladé, tak uplatnit to také v dalších uh, členských zemí. Otázka Eh, toho, aby mladí, kteří ukončí základní vzdělávání, aby například dostali stipendium, aby získali nějakou odbornou Eh, z znalost a dovednost ale našli pak eh, pracovní místo. A tady také podnikatelé eh, by měli přijmout odpovědnost za své pracovníky, což bohužel ve Španělsku například a ostatních zemích, v jiných zemích Evropy také není tak docela zajištěno třeba španělský model, který začal fungovat dobře pro mladé, kteří nedokončili školní docházku, že se jim dala druhá možnost. A to byl program, který velice dobře fungoval ve Španělsku. Jsou tady také některé analýzy, které bych eh, čekala od komise, eh, pokusit se eh, všeobec, všeobecné uplatnění programů, které dobře fungují v jedné zemi. Eh, proskoumat náklad, základ, náležitě tu, ten základ těch, toho programu a doporučit ho také v dalších zemích. Je tedy třeba analyzovat eh, charakteristiky eh, využívání fondů a vytváření projektů, Eh, když máme některé eh, výsledky, které jsou velice pozitivní, například eh, v projektu Agenda 2020 nebo také v projektu Záruka pro mladé. Já myslím, že tady budeme-li schopni takto postupovat, tak je možné očekávat dobré výsledky. V každém případě děkuji panu Vagamovi za jeho poznámky, které jsou velmi na místě. A myslím, že jak komise, tak účetní dvůr by toto měli všechno brát v úvahu. Děkuji. Pan kolega Cel, prosím. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Nejprve bych rád poděkoval našemu koordinátory EPP, a kterému kterého musím omluvit, nemůže tady dnes být ale přednesu tady jeho připomínky ke stávajícímu návrhu zprávy jak pracovního dokumentu. Protože mi svůj text dal v angličtině, nedělal jsem si tu námohu, abych to překládal do Němčiny, ale pokusím se to ve své školní angličtině přečíst. Chtěl bych poděkovat účetnímu dvoru za vynikající eh, práci a také za zprávu. Zkoumala se zde otázka, ze které zešle doporučení pro budoucí opatření. Také bychom chtěli poděkovat eh, zpravodaji panu Vogamovi za výbornou práci a za dokument, kde můžeme říci, souhlasíme s jeho návrhy. Záruka pro mladé a mm, se snaží snížit nezaměstnanost mladých Přináší ovšem trošku zklamání ve svých výsledcích. Co bychom mohli očekávat od takového programu? Eh, tváří v tvář tak masivnímu problému. Eh, koncepce programu Záruky pro mladé Eh, nedokáže vyřešit eh, problém nezaměstnosti mladých všude v Evropě. Jsou tady nedostatečné důrazy kladené na vytváření pracovních míst. To všechno je třeba do budoucna v budoucích opatřeních eh, změnit. Také jsou některé úspěšné případy využití zároky pro mladé. Někteří mladí tedy získali užitečné výsledky, které se prodlouží po celou řadu let. Ale eh, mnozí mladí vlastně přejdou z období mládí do dalších let eh, bez zaměstnání. Takže přínos pro budoucí produktivitu je omezený, stejně jako schopnost eh, dosáhnout přiměřeného životního standardu. Jestliže je Evropská komise seriózní při snaze pomoci mladým najít práci, měla by eh, poskytnout eh, odborné vzdělávání, zejména ve vzdálených oblastech. Je třeba i nadále pokračovat v používání a v dalším zlepšování záruky pro mladé. Je to politicky i finančně důležité. Investování do vytváření kvalitních pracovních míst, pozbuzování podnikavosti, to je eh, klíčový pilíř záruky pro mladé a důležité také pro náš sociální model ekonomiky. Děkuji. Kolegy Novakov, bitte. Kolega Novakov. Děkuji, paní předsedkyně. Nejprve chci poblahopřát paní Ivanové zase za další vynikající zprávu, kterou přednesla na tomto výboru. Především vzhledem k tématu, které mi eh, velice leží na srdci a je to věc, na kterou se tady ve své práci hodně zaměřuji. Eh, myslím, že mohu podpořit Martinu v tom, co říkala eh, o té mm, kvalitní nabídce, good quality offer. Pokud jde o různé lidi, tak ta dobrá kvalita často znamená úplně něco jiného. Nemluvě o různých státech a regionech. Kromě těch slov bychom měli především najít individuální přístup ke každé osobě, tak abychom našli něco, co jí eh, nebo jeho eh, uspokojí, co jim pomůže najít udržitelné pracovní místo. Nemůžeme zanedbávat eh, odpovědnost samotných členských států. Před týdnem jsme schválili navýšení rozpočtu iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí o 1,2 miliardy eur. A naše angažovanost je tedy prokázána fakty a slušnými penězi z evropského rozpočtu. Myslím si ale, že nejlepší cesta, jak podpořit zaměstnanost mladých, je podpořit hospodářský růst, poskytovat kvalitní vzdělávání, které odpovídá potřebám trhu. Protože jenom samotné dotování, eh, to může být efektivní v krátkodobém časovém horizontu pro konkrétní případy. Ale vedle toho si myslím, že bychom měli podporovat zaměstnavatele, aby vzdělávali, zajišťovali odbornou přípravu jednotlivců, protože to není v zájmu jenom členských států eh, Unie. My tady máme před sebou docela zvláštní situaci. Několik kolegů hovořilo o tom, že máme bezprecedentně vysokou nezaměstnanost v mnoha členských státech, ale zároveň zaměstnavatelé mají problém najít vysoce kvalifikované vzdělané lidi, kteří chtějí pracovat. Takže je to odpovědnost členských států, EU a také těch mladých lidí, kteří by si chtěli vybudovat vlastní budoucnost. Eh, byl tady zmíněn model Německa. Německo v současnosti čelí nejvyšší zaměstnanosti v historii nejnižší nezaměstnanosti a vysokým standardům, pokud jde o příjmy rodin. A možná by bylo dobré mm, se inspirovat tím německým modelem i jinde, protože evidentně funguje. Duální vzdělání, to je, myslím, řešení, které by se dalo používat v eh, mnohem šířeji v EU. Připouštím, že v některých členských státech jsou jiné tradice, vzdělávací způsoby, takže asi nemůžeme použít jedno jediné opatření pro všechny. Ale v některých oblastech takovéto duální vzdělávání, podpora zaměstnavatelů, pokud jde o přípravu mladých lidí, jimi samými to může být dobrý přístup. Mnoho lidí eh, chce být stálými zpravodaji pro nezaměstnanost mladých. Eh, já bych to řekl spíš tak, že, jsem, že podporuji všechny mladé lidi, kteří hledají kvalitní práci a mají zájem o dobrou budoucnost. A pokud zajistíme dostatek prostředků na to, to iniciativu, bude to opravdu klíčové. Já se na to budu soustředit a zase eh, myslím, že i paní Ivanová eh, se eh, hodně tomu věnuje a připravila velmi dobrou zprávu. Děkuji. na naposledy, pan, jako poslední, pan kolega Šalk. Euh, Děkuji, paní předsedkyně. Také já bych chtěl poblahopřát paní Ivanově a účetnímu dvoru Eh, za, ke kvalitní zprávě, už tak učinili předřečníci. Chci také poděkovat našemu zpravodaji panu Vonovi. Já bych jenom vyjádřil jedno politování, že u tak důležitého tématu pro mladé Evropany se nás tady sejde dosti málo. Já se snažím být vždy zdvořilý, já nechci na nikoho ukazovat prstem, ale bych rád třeba, aby kolega Flanagan eh, u tohoto tématu projevil stejné zapálení a nadšení, jako projevil před chvílí, eh, pokud jde eh, o dřívější politický život maďarské kandidátky jsem si jist, že mladí nezaměstnaní Irové určitě se velice zajímají o e, politický život maďarské kandidátky. Ale určitě mnohem více by je zajímalo, e, jaký je e, postoj jejich zástupců v Evropském parlamentu, pokud jde o obhajobu jejich zájmu jakožto nezaměstnaných, zvláště v zemi, kde podle zprávy více než 20 mladých lidí je nezaměstnaných. Děkuji. Tím jsme vyčerpali se znám řečníku a za komisi má slovo pan Ube nebo Ube, prosím. Ube, děkuji. Komise by také chtěla poděkovat účetnímu dvoru za zprávu. Samozřejmě jsme Eh, vzali zprávu na vědomí. My souhlasíme s některými doporučeními, ale nemůžeme eh, souhlasit s hlavním závěrem a sice, že eh, ta záruka nedostála očekáváním a že příspěvek iniciativy byl jen omezený. Pokud chcete podrobnou odpověď komise, prosím, eh, podívejte se tedy na naši zprávu. Já tady se omezím na několik obecných komentářů. Záruka pro mladé lidi se v Evropě stala realitou. Miliony mladých lidí se registrují do národních eh, systémů záruky a dostávají nabídky. A slyšeli jsme, že míra nezaměstnanosti mladých eh, poklesla o 1,7 milionů, počet nezaměstnaných mladých. Ta záruka je komplexní eh, strukturální reformou a chvíli potrvá, než přinese své plody. A Mnohé závěry a doporučení ve zprávě vycházejí z údajů z prvních let provádění 2014-2015, eh, jak už na to poukázal i pan zpravodaj. Pokud jde o tu iniciativu, eh, tak víme, že na začátku došlo k prodlení v některých členských státech ale provádění teď stabilně postoupilo od roku 2016 a iniciativa pro mladé plní svůj úkol, to znamená nezaměstnanost mladých staví do jádra politického rozhodování v členských státech a podporuje tedy e, i samotnou záruku pro mladé lidi. Takže výsledky iniciativy by měly být vnímány jako předběžné, protože vždycky dojde k určitému časovému prodlení mezi prováděním a zprávou. Ještě pár e, komentářů k poznámkám zpravodaje k financování. Zda tedy nedostatek eh, zdrojů. Já bych chtěl zdůraznit, že iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých eh, není jediným zdrojem financování. Bylo tady zmíněno těch 6,4 miliard, ty byly navýšeny o 1,2 miliardy z fondu ESF. A není to jenom otázka iniciativy, je tady také Evropský sociální fond, který také je důležitým nástrojem financování při provádění záruky pro mladé lidi. Ale podle studií MOP potřebuje, se potřebuje více peněz pro plné provádění a komise proto vždycky říkala, že to evropské financování musí být doplněno i národními e, prostředky. Další bod, který bych tady chtěl zmínit, záruka pro mladé, to nejsou jenom čísla. E, tady jde i o strukturální změny, o skutečné zlepšení toho přechodu ze školy do práce. Jedná se o reformu vzdělávacích systémů, o zřízení učňovských režimů. Jedná se o reformy způsobu, jak veřejné služby zaměstnanosti pracují s mladými lidmi. A takovéto strukturální reformy eh, eh, nejsou součástí eh, působnosti zprávy. Pak ještě v reakci na otázky zpravodaje, pokud jde o zlepšení od vypracování zprávy. Už jsme zaznamenali pokrok s prováděním té iniciativy. Údaje, které schromažďujeme, eh, ukazují, že ten rámec je lepší a úplnější. Reformy v členských státech pokračují, provádějí se strukturální reformy, eh, například v Chorvatsku nové systémy sledování potřeb, ve Finsku jednotné přepážky, nebo nové programy na řešení předčasného ukončení školní docházky, ty jsou třeba ve Francii. Pak tady byla také otázka kvality nabídky. To je opravdu důležitá věc. My v současnosti monitorujeme eh, tu kvalitu i v rámci evropského semestru a máme ještě jiný způsob monitorování a to pomocí návazných ukazatelů, eh, protože my se zkoumáme, když ta osoba dostane nějakou nabídku, eh, jaká je její situace 6-12 měsíců po té nabídce, protože to i ukazuje na kvalitu nabídky. Komise považuje za kvalitní nabídku eh, to, co umožní eh, udržitelné začlenění do trhu práce. Účetní dvůr a rada EPSCO, tedy ministru práce, Eh, nás vyzvali, abychom nadále se zabývali tím aspektem kvality a mohu říci, že výbor pro zaměstnanost se bude tím zabývat eh, na počátku května. Než eh, uzavřu, chtěl bych ještě zareagovat na to, co říkal účetní dvůr ohledně odpovědnosti za provádění záruky pro mladé a iniciativy pro mladé. Eh, samozřejmě ta, tu odpovědnost nesou členské státy, ale komise podporuje členské státy v provádění eh, záruky i iniciativy pomocí technické pomoci, budování kapacity a taky vzájemné výměny eh, zkušeností. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Paní kolega Ivanová, prosím. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Chci poděkovat všem poslancům za velice hodnotné připomínky a komentáře, zvláště panu zpravodajovi. Plně souhlasím s jeho stanoviskem a také s mnoha dalšími názory. Zazněly tady eh, otázky, pokusím se na ně zareagovat. Nejprve bych možná chtěla zdůraznit, že to, co je pro nás novinkou té záruky pro mladé. A ta očekávání, proč jsme tedy říkali, že eh, vlastně se nedostálo očekáváním, tak novinkou té záruky bylo, že se vlastně systematicky má pracovat se všemi mladými lidmi té kategorie needs v rámci čtyř měsíců což se týká zvláště těch neaktivních. A ta práce měla být udržitelná. Taková byla očekávání e, a podle čísel, která jsme ve zprávě analyzovali, podle nás tato očekávání nebyla naplněna. A mohu jen citovat komisi, která ve svém bílé knize e, o budoucnosti Evropy řekla, že je tady nesoulad mezi očekáváními a schopností Evropy tato očekávání naplnit. A tento výsledek eh, to jenom eh, dokládá, ale to neznamená, že bychom chtěli, aby záruka nefungovala. Nemyslím si, že kdokoliv v místnosti ze všech těch prohlášení eh, by si to přál. Všichni evidentně chtějí, aby ta záruka uspěla. A ty e, nedostatky, které jsme zjistili během auditu, e, tak na ně poukazujeme za účelem toho, abychom pomohli komisi a členským státům, aby dosáhli pokroku, aby ta práce byla efektivnější e, i při provádění té záruky. Velice důležitou otázku položil pan Vali a paní Ayala ohledně zdrojů. To je riziko, na které jsme poukazovali už v první zprávě k záruce pro mladé, kde jsme říkali, že přiměřenost financování je dosti pochybná. Ocituji jenom pár čísel z poslední zprávy ohledně odhadů nezávislých organizací, to nejsou odhady účetního dvora. Podle těchto odhadů například MOP říká, že roční náklady na záruku by měly být zhruba 45,4 miliard. Podle některých odhadů dokonce 54 miliard ročně. A víme, jaké, jaký je celkový objem financí eh, na celé období. Takže tady evidentně je určitý nesoulad to, co říkáme, to vychází z vzorku těch sedmi navštívených členských států, které vlastně předložili opatření, která mají být financována, ale nikdo nebyl schopen eh, předložit odhady eh, toho, že by se eh, skutečně všem lidem v té kategorii nic poskytla nějaká nabídka eh, během čtyř měsíců, takže prostě to není možné s těmi eh, financemi eh, udělat. Neříkáme, zda by se to měly tedy ty finance zvýšit nebo ne, nebo zda by se měly vybrat prioritní skupiny lidí, ale evidentně tady je nesoulad mezi přísliby, že se bude, budou řešit opravdu všichni tito mladí lidé a mezi tím dostupným financováním. Pak tady taky byla otázka od paní Ajala, pokud jde o načasování zprávy. Děkuji, já plně s vámi souhlasím, že bychom měli být rychlejší. A já se skutečně budu snažit, aby ty zvláštní zprávy, které zpracováváme, vznikly co možná nejrychleji. A v tomto ohledu mohu ocitovat první zprávu pro záruku, která byla udělaná po deseti měsících. Eh, tady to trvalo trochu déle, ale navštívili jsme sedm z členských států, takže asi pochopíte, že to zabralo trochu více času. Bylo také řečeno, že ty údaje jsou zastaralé. No, my ve každé zvláštní zprávě provádíme vlastně analýzu zjištěných faktů my jsme jenom u té první zprávy dělali i takové hodnocení ex ante, kde jsme poukazovali na rizika, která se teď zmotnila, jak jsme zjistili. A toto jsou čísla eh, vlastně nej, nejnovější údaje, které jsme mohli použít pro naši analýzu. Takže to bylo k otázkám na zdroje a na časování. Ještě bych chtěla využít příležitosti paní předsedkyně, jestli mi ještě dáte možnost, abych poděkovala komisi. Opravdu eh, bych chtěla velmi poděkovat za konstruktivní přístup. Eh, komisař, eh, generální ředitelství, všichni spolupracovali. My všichni víme, že to není jednoduchý proces, že tady jsou omezení a já doufám, že tedy komise Eh, převezme ta doporučení. Víme, že u některých se neschodneme, ale ta doporučení jsou skutečně vedena snahou zlepšit situaci. Takže děkuji komisi za konstruktivní přístup a eh, přeji vám hodně štěstí a stejně tak i členským státům při provádění té záruky. Děkuji. Děkuji srdečně. Přece jenom existuje velikonoční mír. Pan zpravodaj na závěr. Uh, Děkuji vám, paní předsedkyně. Takže stručně na závěr asi všichni budou souhlasit, že eh, ta záruka pro mladé je užitečné schéma a že se snaží řešit tu skandálně vysokou nezaměstnanost mladých v EU. Ale také se asi všichni shodneme na tom, že to je jenom eh, část řešení členské státy, tady nesou velkou odpovědnost, měly by zavádět struktury pro využívání té záruky i iniciativy, mají odpovědnost eh, za to, že najdou i vlastní financování pro řešení této situace a především mají odpovědnost za to, že se budou eh, skutečně politicky angažovat v řešení mladé nezaměstnanosti mladých. To by měla být jejich hlavní priorita, protože je to velice naléhavá věc a my se musíme všichni snažit dělat maximum. Také soukromý sektor má svá, ehm, své eh, odpovědnosti. Byla tady zmínka o, tom, o těch kvalitních nabídkách i když to není nikde definované, tak nechceme, aby mladí lidé dostali nabídku, která spočívá v tom, že budou někde v nějaké kopírce vařit čaj nebo kávu. To určitě není kvalitní nabídka. Možná by se mohla zavést alespoň nějaká kritéria, nějaké standardy toho, že když prostě mladí lidé dostanou nabídku, že to je za hodnou mzdu, důstojnou mzdu a že součástí té nabídky je také třeba nějaké školení a nakonec eh, pracovní místo. Bylo by možná dobré aspoň takto se to pokusit nějak definovat. Na závěr bych ještě řekl, že všichni shodneme na tom, že ten začátek byl pomalý bez ohledu na důvody. Byly na začátku problémy při zavádění té záruky, ale eh, zaznamenal se pokrok a my chceme všichni zajistit, aby ten pokrok pokračoval i do budoucna. A je to pro nás opravdu eh, užitečná ta zpráva, protože poukazuje na určité problémy. a doufám, že se z toho můžeme poučit a že tedy ta záruka bude pokračovat lépe do budoucna, protože se to opravdu zaslouží naši podporu, protože ještě zdaleka jsme ten problém nezaměstnanosti mladých nevyřešili. Děkuji mnohokrát, čím jsme uzavřeli tento bod programu. A ráda bych vás informovala k těm dalším bodům, že nezvládneme projednat body 10 a 11. My jsme to plánovali jinak. A to znamená, pravděpodobně uzavřeme zasedání bodem číslo 9, nová ujednání o financování mezi EU a Světovou bankou, jejich dopady na rozpočet EU. Ráda bych vám řekla, že, jsme, že se musíme zaobírat tímto bodem, protože hrál také určitou roli za prvé místo předsedkyni, která mezi tím přešla ke Světové bance, sama vyjednala tuto dohodu. Hovoříme o dvěm, dvou rozhodnutích komise z 12. dubna 2016 a sice rozhodnutí komise 2210-2250. A obě rozhodnutí nejsou veřejná, ale my jsme vám je dali k dispozici v papírových kopiích a ráda bych krátce uvedla, oč se jedná a proč se tady s tím zaobíráme. My se domníváme, že se vyplatí na každý páce zaobírat přepracováním zásady financování a fondů týkající se Světové banky. Z roku 2014 existuje finanční dohoda se Světovou bankou a tato finanční dohoda byla v roce 2016 změněna na základě těch dvou rozhodnutí komise podstatě se změny týkají toho, že poruč svěřenecké fondy, které eh, řídí Světová banka pro evropské fondy, by neměly se eh, mít tak vysoké finanční příspěvky. Možná, že a, a měli byste tady mít všechny ty údaje, které jsem dostala já. Těch prvních 50 eh, milionů amerických dolarů Eh, to je vlastně pět a potom dodatečně 55 milionů, to jsou 4 dodatečných 500 eh, milionů 3 a pro další peníze úroky 2 To tedy znamená, máme tady určité odstupňování dosavadních pladeb, eh, které vlastně mají referenci těch 5 A to platí pro všechny svěřenecké fondy, které eh, sami provádějí a organizují příjemce a pak je další specifikace a sice svěřenecké fondy, které Světová banka řídí sama. A k tomu teď mm, došlo k doplnění a sice, že Světová banka 17 personálních nákladů dostane jako flat rate. 17% se mi na první pohled zdálo tedy trošku vysoké. Těch 17% nákladů se vztahuje na náklady za hodinu eh, práce personálu a otázka, kterou teď máme, do jaké míry veškeré řídící úrovně byly do toho zapojeny. Nikde není specifikováno, že se míní personál, který přímo pracuje na těch konkrétních projektech? To je tady moje otázka, kterou by měla také zodpovědět komu se. V dokumentu se praví, že tím odvody eh, stoupnou ze 4,7 na 5,8 a tady by bylo důležité, abychom finanční dopady eh, ještě jednou dostali přesně vyčíslené v eurech a centech. Když si to člověk projde, a já jsem no, velice pilně prostudovávala ty dokumenty, abych pochopila, oč se jedná. Doposud existují výjimky z těchto záležitostí pro naléhavé situace. Tyto výjimky byly škrtnuty, takže máme vlastně rozšíření výjimek eh, přenesené na jiné svěřenecké fondy. Já tady dělám proto ten zevrobný úvod, protože bychom rádi věděli, co vlastně zamýšlí komise touto změnou. Zda tady musíme vycházet z toho, že do budoucna budeme mít daleko více svěřeneckých fondů pro všechny možné situace, víc než dosud. Na to bych teda ráda dostala odpověď a potom bych se ráda dověděla, jaké finanční důsledky z toho vyplývají Komise mi v takových vzorkových propočtech předložila, že e, svěřenecké fondy organizované na příjemce, že tady poklesnou poplatky. Otázka je, co se bude dít s těmi ostatními. E, a to vypadá tak, jako by doposud se platilo trochu moc. E, takže by nám komise měla dodat seznam všech svěřeneckých fondů s částkami, abychom taky viděli, kde se zatím platilo příliš. A taky ještě musím říci, já to celé považuji za příliš komplikované a málo transparentní, tak bych ráda měla určité zjednodušení. Čili bych se ráda zeptala, proč je to tak komplikovaně popsáno. když člověk prochází změnami, tak může dospět jenom k tomuto závěru, že do budoucna se plánuje, že Světová banka bude hrát daleko větší roli než do posud. A další otázka, která s tím souvisí, jak jiní příjemci jiné mezinárodní organizace budou v tom na to reagovat. Proto a další kolegové mohou samozřejmě pak ještě klas otázky nejprve má slovo pan Brook za komisi. No, děkuji, paní předsedkyně. Já se pokusím odpovědět na vaše otázky. Nejdříve chci připomenout, že máme dohodu se Světovou bankou eh, od roku 2001. Od roku 2014 došlo k velkému přeskumu, jak, o kterém vy jste tady obsáhle hovořila. A máme tady vlastně eh, ustanovení, které hovoří o přeskumu, takzvaná review clause. Eh, která se týká eh, také toho, že Světová banka eh, zavedla novou politiku Cash Recovery Policy. To tedy schválila Světová banka. Víme, že to bylo uvedeno do souladu s pravidly, které byly zvoleny. Postupně to bylo zaváděno e, také s dalšími organizacemi, včetně EU. E, tato nová politika e, vlastně nám byla, abych tak řekl, vnucena. Prostě my jsme to z naší strany nemohli nějak ovlivnit nebo změnit. Je to jasné, že předchozí pravidla těch 5 se teď přeměnilo na složitější systém, kde jsou eh, dvě různé hranice, jak jste o tom hovořila. Především je tady regresivní platba, eh, která vlastně je prováděna třetími stranami, nikoli samotnou eh, světovou bankou. A to šlo z pěti na 3 To se vypočítává z celé sumy, která je zaslána nikoli pouze z toho, co zaslala EU, ale je to celá ta suma, e, která e, ovlivňuje tu degresivitu. A to je vlastně taková, e, taková stimulace, motivace, aby EU a další pláci zvýšili platby. Další aspekt té politiky to je ten poplatek 17 a to se týká pracovníků, kteří pracují v, ve Světové eh, bance. Je to omezeno pouze na pracovníky, kteří pracují ve Světové bance. Je to tedy 17 a platí to jen na omezenou část eh, toho příspěvku do Světové banky. Několik příkladů bych mohl uvést eh, hned teď. Uvedli jsme eh, v textu, že, který jsme vám předali, že máme dva příklady, dva extrémní příklady. Jedna je eh, skupina, eh, která má jenom 2%, týká se to zemědělství a těch 17% to se tedy vztahuje pouze na 2% celkového příspěvku. Výsledkem je, že tedy máme globální poplatek méně než 5 4,59 A další extrémní příklad, kdy eh, tady nemáme žádný podíl, který by se prováděl třetími stranami, je to pouze zpracováváno eh, pracovníky eh, Světové banky. A tady například je podpora, kde jde o 22% podíl toho celkového podílu do Světové banky a tam je těch 17 A výsledek je 3,83, čili je to také pod 5 když se podíváme na ty dva extrémní případy, jeden případ, kde je velmi malé plnění pracovníky v Světové banky a na druhé straně eh, mm, případ, kdy je plnění výlučně pracovníky Světové banky. V obou případech vidíme, jaký to má dopad na tom výsledném eh, procentu. A to je také důvod, proč Eh, ve všech analýzách a studiích, které žádáme od Světové banky pro strategii 2020. Eh, máme tady některé programové transfery a eh, víme, že tady ten, to zvýšení na 17% bude mít silný dopad. A nadále tam vlastně dochází k tomu uplatnění toho paušálním platbou. Od té doby, co jsme tuto věc diskutovali před několika měsíci, tak to už je vlastně rok a půl, kdy platí nová politika. A mohu skutečně potvrdit, že jsme pod 5%. To znamená, že vlastně současný systém je ekonomičtější než ten předchozí systém. A můžeme říci, že je to také účinnější systém, protože máme tady silný závazek od Světové banky, že vypracuje ukazatele podle výsledku, to můžeme vidět. A můžeme vás lépe informovat o konkrétních výsledcích, o peněz, které byly takto investovány. A mohu potvrdit, že to je zcela transparentní systém. Máte Eh, přístup ke všem těmto aspektům. Všechno jsme vyčerpávajícím způsobem předali a pokud to mohu navrhnout, slyšel jsem, že 20. 20. 26. května budete mít misi do Světové banky, tak myslím, že by bylo to při dobrou příležitostí, abyste měli potvrzení eh, toho všeho také ze strany Světové banky. Aby eh, zde se ukázalo, eh, jaké tam jsou, jaká jsou tam pravidla auditu a Ehm, jak velmi účinný eh, je tam systém řízení. Eh, stručně vzato, já si eh, v komisi uvědomuji, že to je složitější systém, ale platí to pro všechny dárce Světové banky je rovnoměrně, stejným způsobem. A navíc je to systém, který je ehm, úspornější než ten předchozí systém a také umožňuje lépe informovat o výsledcích. Tolik tedy mohu k tomu říci a jsem samozřejmě připraven odpovědět na otázky. Já také. Děkuji mnohokrát. Mám tyto otázky. Proč je tady zmínka? Protože doposud existovala možnost pro eh, ty svěřenecké fondy pro naléhové případy, Eh, aby měli výjimky, to bylo vyškrtnuto, proč to bylo vyškrtnuto, celá ta změna by nebyla bývala nutná, protože Světová banka by si byla, byla mohla pokryt svou potřebu právě díky té doložce o výjimce. Pak se diskutuje v dovodách možnost ta, eh, kryt a kritérií způsobilosti. A je tady řečeno, že způsobilost, jinak řečeno, je tady, eh, že je třeba splnit kritéria EU v případě způsobilosti, ale pak, když Světová banka něco vytvoří proti kritériím způsobilosti, tak musí doložit, že to nebude financovat evropskými penězi. Co by byl případ takové nespůsobilosti svěřeneckého fondu? A potom, kolik svěřeneckých fondů ze Světové banky máme uvnitř Evropské unie, protože to souvisí s cíli 2020. Já jsem byla v tém, já bych navrhla tomuto výboru, aby se zablokovala cesta ke svěřeneckým fondům, protože je tady naprostá netransparentnost. A já tedy od té doby, co jsem si to prostudovala, mám velké obavy protože svěřenecké fondy jsou velmi elegantním způsobem, jak se zbavit peněz. Komise tu věc tedy předala, pak už za nic neodpovídá a potom eventuálně je věna Světová banka. Tyto fondy sloužící k decentralizaci peněz z komise, tak to jsem si to tedy nepředstavovala jako rozpočtářka. Vidím tady alarmující body které povedou k další externalizaci a to asi je cílem, čili otázkou je, eh, co chce komise dělat sama, na co potřebují pět tisíc lidí v DFFK, když definitivně se dělají takové věci, že komise potom už vůbec není odpovědná a taky se pečlivě zabezpečila tím, aby velice fajnově z toho vybruslila. Můžete mi na to odpovědět? Um, Děkuji, paní předsedkyně. E, informace, kterou jsme vám předali, tak tam se hovoří o transparentnosti. E, jsou tady, je tady sedm bank, které provádí ty transfery a na které e, dopadá ta změna. Ta změna toho cost recovery. A pokud je o vaše poznámku, já myslím, že pro komisi to vůbec není jednoduchá situace, když se podíváme na ty eh, převody, tak myslíme, že to je nejefektivnější způsob, jak získat eh, výsledky z fondů v EU. Například Afganistan, tam je, myslím, jeden z největších svěřeneckých fondů. Máme zcela jasné ukazatele, Eh, pokud je o počet dětí, které mohou eh, do školy, kolik eh, domácností má zavedenou elektřinu, kolik lidí mají přístup ke zdravotnictví a tak dále. To není prosto, nejsou prostě peníze, které by byly vydány bez jakéhokoliv následného sledování výsledku. A e, také v procesu absolutoria se vždycky sledují výsledky takových výdajů a komise e, je stále zodpovědná za vydání evropských peněz. E, tady prostě jsou informace, které jsou dostupné pro vás, pro účetní dvůr, kde je opravdu ověřováno, zjišťováno, že peníze byly vynaloženy dobře. A když eh, se ptáte, zda máme možnost reagovat a eh, také zajistit, že můžeme financovat pouze ty fondy, které chceme financovat a ne něco, co nás nezajímá, tak tady jsou dvě věci. My eh, tady aplikujeme takzvaný národní přístup. To znamená, že to je investováno do svěřeneckých fondů, kde můžeme zajistit, že ta suma Eh, opravdu je vynaložena na způsobilé akce. Eh, a to se pak projeví v tom podávání výkazů či hlášení. A také eh, je to otázka, jak do jaké země je to použito, aby to například, aby to například nebylo prováděno v zemi, ve které Evropská unie nemá zájem pokračovat v takových financováních, čili v každém případě, v jakémkoliv okamžiku je možné e, zajistit, že evropské peníze nepůjdou někam, e, kde to neodpovídá evropské politice. Tak to vychází také z, toho, z té dohody. Vaše další otázka. Myslím, že je tady jedno ustanovení, které, myslím, ani není nové, protože to odpovídá tomu celému kovému přístupu, kde Eh, jsou eh, svěřenecké fondy, eh, do kterých přispívá více dárců, nejen Evropská unie. A tady se prostě peníze EU spojí s penězi od dalších dárců, aby opravdu bylo jisté, že výsledek bude náležitý, jako tomu bylo v případě Afganistánu. A E, například ve finančním nařízení máme určitá ustanovení, která se týkají svěřeneckých e, fondů a musíme být schopni přispívat také s dalšími institucemi, zejména když e, jde o otázku posouzení účinnosti té práce. A má musím říct, že Světová banka podle našich analýz je opravdu nejúčinnějším partnerem eh, pro využití těch peněz. Aspoň tak do posud se to jasně ukazuje z hlediska eh, posouzení poměru mezi náklady a výsledkem. Chtěla jsem se ještě vrátit k dvěma otázkám, které už jsem položila, ještě jsem nedostala odpověď. 17 pro Bank Executive Trust Funds. Co z toho, e, jaké, jaké zaměstnance to pokrývá? Ty, kteří po, konkrétně pracují na fondech, nebo to jde až k podílu nahoru? A jaký dopad to má na další donátory a proč je to všechno tak super tajné. Vůbec nebylo snadné dostat se k dokumentům. Děkuji. A Čtvrtý bod ještě, to je otázka toho, že místo předsedkyně tuto věc vyjednala. Možná, že byste nám mohl říci, jaký podíl měla tehdejší místo předsedkyně na té dohodě. Děkuji. No translation? Nemáme tlumočení? A já, alors, Um, sorry for that, I had lost part of your last uh, question. No já jsem část té poslední otázky neslyšela. Takže 17% to pokrývá jenom ty pracovníky, kteří pracují na tom produktu. A pak tady máme přílohu eh, do, k dohodě, eh, kde je jasně ukázáno, eh, jak se určí, kdo pracuje na tom projektu. Takže to je také úplně jasná odpověď. Vaše otázka o zapojení místo předsedkyně Georgievy. Tady vám mohu říci, že tato dohoda byla podepsána v roce 2014. Je tam um, doložka o přeskumu, to platí pro všechny dohody, které uzavírá Světová banka, protože to je vlastně součást té nové uh, politiky Cost Recovery Policy. A uh, Nedostali jsme žádné pokyny v žádném slova smyslu od kabinetu místo předsedkyně. To bylo vyjednáváno generálním ředitelem pro rozpočet, samozřejmě za pomoci DGF -ko a také tady byly pokyny od generálního ředitele. Já mohu plně eh, potvrdit, že je to tak, jak to také řekla místo předsedkyně. To bylo prostě nevyhnutelné, protože to vyplývalo z té nové politiky Světové banky. Uh, a pokud je o dárce, to si myslím, že to je otázka, eh, kterou byste spíše měla položit Světové bance. Ano, prosím, položte ji ve Světové bance, až tam budete. Eh, protože eh, tady se nevyměňují informace o těch dalších dárcích Eh, ale eh, na všechny dárce se vztahuje stejná politika Světové banky. Věříme, že to tak je. Nemáme žádnou nějakou informaci o tom, jak by to, jak by to tady mělo, jak to tady funguje. Oh, A teď jste chtěla se zeptat na srovnání s dalšími mezinárodními organizacemi? Ano, může to být prostě zajímavé. Jak víte, uplatňujeme eh, stejný eh, strop 7%, tak jak je to stanoveno eh, ve finančním nařízení, tak to je, tedy platí pro všechny, pro všechny pláce, pro všechny partnery. A ve většině případů banka kvůli těm vysokým transferům může dosáhnout úspory z velkého rozsahu. Je to těžké eh, prostě srovnávat situaci eh, nějaké zranitelné země s situací OSN. Prostě může to být odlišná situace toho svěřeneckého fondu v té zranitelné zemi než fondu řízeného z Washingtonu. Takže Důležité je, že tady můžeme snížit eh, náklady na ty transfery do Světové banky, protože to je rozhodně způsob, který je méně nákladný než eh, jiné postupy. Je to prostě odlišný systém. Děkuji. My jsme výbor, který pracuje směrem k minulosti, čili my bychom velice rádi měli vyčíslení toho, jaké svěřenecké fondy byly, s jakými částkami. Teď, když už víme, jak se propočítávají administrativní náklady, abychom si také mohli propočít, kde se platilo příliš. A taky jsem si ještě ptala, proč všechny dohody jsou tak tajné rozhodnutí komise do dneška nejsou veřejně přístupná. Proč tomu tak je? My už jsme na tuto otázku odpověděli, že eh, v roce 2016 eh, je to eh, v dokumentu, kde, který je od té doby dostupný. Je to veřejně dostupný Eh, dokument. My jsme tedy tuto věc nějak neskrývali, eh, tím spíše, že to bylo i dáno k dispozici eh, sdělovacím prostředkům. Ty, podle mého názoru, ty dokumenty nebyly nějak skrývány, utajeny. Od té doby, co bylo schváleno nové rozhodnutí. This is not the case, believe me. No, není tomu tak, věřte mi. Není tomu tak, já jsem se snažila ten dokument najít a nepodařilo se mi to. Tím jsme dospěli. Ještě pan kolega Cel, prosím pěkně. No, pro mě tedy není uspokojivé, co jsme tady slyšeli alespoň když jak si nebylo zodpověď, když se praví, že Světová banka je organizací, která nejefektivněji podporuje rozvojové projekty a realizuje je. Slycháme i jiné hlasy, které to velice spochybňují. A když se podívám na strukturu Světové banky, tam jsou, nejsou instituce EU ani členem, ani nemají hlasovací právo. Uh, tam rozhoduje někdo úplně jiný. A proto si myslím, že když se tady jedná o skutečně obrovské sumy určené pro rozvojovou pomoc, eh, tak bychom tam měli tedy mít větší transparentnost, co se s těmi penízi děje a co se s nimi dělá. I když se to tak <clears throat> dává do toho půlu svěřeneckých fondů, tak tam je takové mlžení, Eh, těch skutečných opatření, eh, která byla, která byla zrealizována, tak o tom bychom chtěli tedy dostat eh, další informace. No, já si také myslím, že musíme zůstat u tohoto tématu. Možná můžete odpovědět kolegu Celerovi a taky říci, jak si představuje komise další uh, spolupráci se Světovou bankou nejenom v oblasti svěřeneckých fondů. Děkuji. Yes, been careful to mention other partners. Tak eh, já jsem byla patrný na zmínku dalších partnerů. Jsou tady další rozvojové projekty, na kterých pracujeme třeba s OSN a jinými uh, multilaterálními organizacemi. Ale pokud jde o typ projektů, ve kterých je dobrá světová banka, tak jsou to právě ty, tyto. Ona je tam velice uh, efektivní. Byla zřízena nová platforma, kde jsou poskytnuty plné informace o dopadech příspěvků od dárců a také pracujeme trvale na tom, abychom měli transparentní uh, Eh, zprávy pro vás a smysluplné informace. A abychom měli přístup založený na tém nejlepším skloubení nákladů a výnosů. Světová banka samozřejmě není jediným partnerem v rozvojové spolupráci. Máme spolupráci s OSN a dalšími. My jsme vždy vlastně pracovali ve stejném rámci, rámci stejného finančního nařízení a je to celkem logické. Nemůžeme vlastně dávat lidem zvnější eh, věci, které by byly dražší, než kdybychom to dělali eh, interně. And, and, and to complete the, the, we will continue to... Ale budeme nadále mít programování založené na eh, prioritách eh, generálního ředitelství DEVKO a dalších a na Budeme vycházet z potřeby vlastně pokrývat regiony, kde je aktivní Světová banka a jiné mezinárodní organizace a budeme pokračovat eh, ve spolupráci i tam, kde Světová banka má vlastní experty eh, i třeba s ohledem na strategii EU 2020. Máme vlastně eh, menší svěřenské fondy, které měj, mají přispět k větší efektivitě, takže nemyslím, že naše spolupráce se Světovou bankou do budoucna by se měla nějak výrazně změnit, ale budeme se snažit zlepšit transparentnost. Děkuji mnohokrát. My Budeme si zájmem sledovat toto další téma. Děkuji za vaše informace i za ochotu přijít. Tím jsme dospěli eh, ke konci naší schůze. Přeji vám všem i tlumočníkům samozřejmě eh, krásné velikonoce, hezké dny a doufám, že se po týdnu po velikonocích, kdy náš výbor jede do Polska s malou delegací, že se potom všichni ve zdraví znovu sejdeme. Děkuji, uzavírám schůzi.